že v podstatě jsme tím ukončili um, toto jednání, které představovalo úžasnou spolupráci. Děkuji. Říká pan předseda, hlasovat budeme o tomto tématu zítra v poledne. Dalším bodem jednání je zpráva, kterou předkládá pan Kačmarek a týká se převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z komise a jeho dopad na poskytování pomoci předávám slovo zpravodaji který má čtyři minuty. prosím. pane předsedající pane... Děkuji. Vážený pane předsedo, pane komisaři, tato zpráva se týká dopadu převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci. Tento proces probíhá už několik let a spočívá v tom, že se přesouvá centralizované řízení z ústředí v Bruselu na delegace Evropské unie v přijímajících státech. Je to mm, dlouhodobý cíl a dlouhodobým cílem je lepší efektivita, rychlejší provádění pomoci a také lepší finanční řízení. Z tohoto důvodu výbor eh, Kokobu se na práci eh, podílel. Dalším cílem je také kvalitnější poskytování pomoci. Já jsem si jist, že se mnou budete souhlasit v tom, že tento mm, přístup převodu pravomocí má celou řadu výhod. Rozhoduje se blíže příjemcům, e, efektivní je i provozní stránka věci, je tu lepší koordinace, dochází k lepší harmonizaci mezi jednotlivými dárci. Tento přístup také zajišťuje větší odpovědnost, e, která je nyní přímo na úrovni místních orgánů. Chci říci, že tento převod pravomocí ovšem nevyřeší všechny problémy. Je třeba řešit i další úkoly, abychom zajistili ještě větší účinnost pomoci. Jde o pomoc, která je řízena tedy decentralizovaným způsobem a ta má příliš veliký rozsah. Je tedy třeba zlepšit koordinaci mezi EU, členskými státy a mezi přijímajícími zeměmi. Také třeba posílit koordinaci e, všech našich činností, lepší rozdělování úkolů, větší zaměření na oblasti, kde Evropská unie má konkurenční výhodu a možnost e, budovat přidanou hodnotu. To je správnou, správná cesta, kterou se vydat, pokud chceme dosáhnout lepší efektivity. Roz, předání eh, pravomocí sníží také transakční náklady související s pomocí, což je dobré, ale není to jediná metoda, jak dosáhnout snížení nákladů. Jsou tu i jiné možnosti, například rozpočtová podpora, která se ve větší míře soustředí na potřeby přijímajících zemí. Také si myslím, že jsou tady ještě další témata, která musíme řešit pro posílení efektivity. V posledních letech jsme viděli, že došlo ke změnám v týmech, které pracují v jednotlivých delegacích. Celá řada zaměstnanců se věnuje politickým obchodním záležitostem a proto žádáme komisi, aby zajistila, že se nastaví lepší rovnováha a jinými slovy všechny tyto funkce budou eh, řízeny stejně kvalitním způsobem. Také nám dělá starosti značná fluktuace personálu což eh, zhoršuje kontinuitu. Také chceme, aby vznikla kontaktní místa, která budou dbát na větší soudržnost všech činností, které se týkají rozvojové pomoci tak budeme moci ověřovat, že tyto politiky v jednotlivých přijímacích státech dobře fungují. Jsem přesvědčen o tom, že finanční nástroje Evropské unie a Evropský rozvojový fond by měly ve větší míře věnovat pozornost otázce chudoby, snižování a vymícení chudoby. To je jeden z našich úkolů, které máme uvedené v článku 208 Lisabonské smlouvy. Také mm, chci zdůraznit, že ani komise, ani členské státy by neměly používat současnou krizi jako omluvu, protože budou eh, schvalovat eh, omezenější přístup k rozvojové pomoci, což by veš, eh, znamenalo například i snížení personálního obsazení delegací. Žádám vás, vážení kolegové, abyste podpořili tuto zprávu. A nyní, dámy a pánové, otvírám proceduru Catch the Eye. Mám tady přihlášeny dva řečníky. První promluví paní Baseku. Raportul prezentat acum susține modificările instituționale. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tato zpráva je velmi kvalitní, podporuje změny provede v institucích po přijetí Lisabonské smlouvy reorganizace komise a služby pro vnější akci byly klíčové pro přenos eh, části naší rozvojové politiky. Řízení rozvojové pomoci ze strany delegací Evropské komise bude efektivnější díky přímému kontaktu s místními obyvateli. Delegace Evropské komise a jejich zaměstnanci samozřejmě budou muset být patřičně vyškoleni, aby mohli správně Eh, vynakládat tyto prostředky, protože je to pro ně relativně nová věc. Tento přenos eh, řízení eh, ale musí být propojen ještě se změnami u dalších orgánů, které provádí rozvojovou pomoc, tak abychom měli dobrý přehled o tom, jestli náhodou nedochází k nějakém, nějakému překrývání pravomocí a musíme také podpořit to místní prostředí. Pane předsedo, účené vynakládání naší rozvojové pomoci je nesmírně důležité a s tím je spojena celá řada otázek, které se netýká jenom řízení, ať už je centralizované nebo necentralizované. Jak právě říkal pan zpravodaj, musíme zajistit konsistentnost mezi sektorovými politikami a e, cílemi v oblasti rozvojové pomoci je potřeba, aby eh, pomoc byla eh, zacílená, aby eh, plnila ty cíle, které jsme si stanovali a Evropská unie by měla opravdu podporovat určité trendy spíše, než je sama vytvářet. Měla by zvažovat místní podmínky a rozhodování na místní úrovni. A dále potřeba podpořit spolupráci dalších eh, partnerů a snažit se co nejvíce využívat eh, potenciálu místních obyvatel, aby nebyly uvrhováni nebo nebyla podporována jejich závislost na rozvoji pomoci, protože velká část pomoci dosud se vrací do těch zemí, odkud pochází, aby se mohli nakoupit zboží a služby. Panu komisaři Levandovskému. Mr. President, Mr. Reporter, dear colleague. Okay. Pane předsedo, já, já bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji eh, Kačmarkovi eh, jako zpravodajovi a ostatním výborům, stejně jako bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru, který ve své zprávě poukázal na to, že tyto změny přinášejí pozitivní eh, výsledky. Myslím si, že tyto změny už teď přinesly mnohem lepší a bližší vynakládání prostředků, tedy bližší příjemcům. Je potřeba ale dobře koordinovat toto úsilí, je také potřeba zajistit dostatečný počet zaměstnanců v delegacích Evropské komise. A v tom kontextu chci říci, že jsme připraveni dělat vše, co v našich silách, abychom provedli všechny zbytné změny, abychom naplnili požadavky také zprávy účetního dvora a pan Kačmárek o tom také hovořil. Měli bychom eh, více eh, a lépe měřit výsledky poskytování rozvojové pomoci, abychom měli takovou kulturu zaměřenou na výsledky Měli bychom se snažit o optimální využívání zdrojů, které by měly odpovídat našim prioritám a snažit se identifikovat ty skutečné potřeby tam, eh, kde eh, jsou nejvíce tam jich je nejvíce potřeba, to vše v Africe a v státech východního partnerství. Musíme si také uvědomit, že řada zaměstnanců jsou najímáni na krátkodobé tříleté kontrakty, je asi 40 a s tím je problém, s tímto, s tímto střídáním zaměstnanců a proto se snažíme tyto smluvní zaměstnance přesunout eh, do delegací poté, co jejich smlouvy vyprší a chtěli bychom rádi, kdybychom mohli, mohli přijímat na šestileté smlouvy, příště než na tříleté. A byl jsem rád, že pan Pravda a parlament také souhlasili eh, s těmito změnami. Teď vztahy mezi Eh, těmito novými složkami a jejich spolupráce je velmi důležitá. Je potřeba správně rozdělit tyto úkoly. A eh, teď bude na vedoucích jednotlivých delegací, aby dohlídli na tuto spolupráci a aby zajistili konsistentnost všech prováděných kroků. Nicméně také jasné, že je to komise, která má na starosti provádění rozpočtu a je přitom zodpovědná parlamentu. V krátkosti chci říci, že tento přesun eh, řízení eh, je pozitivní, jsme připraveni pomáhat eh, s naplňováním požadavkům, které byly ve zprávě účetního dvora a které požaduje pan Kačmarek, aby se to v budoucnosti ještě zlepšilo. Děkuji. Děkujeme, pane komisaři. Tím jsme skončili tuto rozprávu a zítra budeme hlasovat v poledne. Dámy a pánové, a nyní dvě minuty přestávka a poté budeme pokračovat.